nevěnoval výsledkům z laboratoří. V tuto chvíli již Evropa do jisté míry koná. Máme zde ale legální migranty, kteří se již dostali do Evropské unie a v tuto chvíli musíme vyjádřit solidaritu, musíme jim i zajistit lékařskou péči. Ovšem, v tuto chvíli Evropská Unie neposílá peníze na další pandemie, jako je eh, pandemie v Nikarague, jako je výskyt malárie. To jsou záležitosti, které se řeší už desítky let. A my v tuto chvíli chceme posílat peníze rozvojovým zemím, na boj proti koronaviru. Chceme poslat peníze do Afriky, ale naše země, Itálie, Španělsko, mají ohromné problémy. Lámsko dostalo 6 miliard euro. Myslím, že to ukazuje přesně, co znamená eurokracie. Tato situace to vystihuje. Hovoří se zde o humanitárních opatřeních po celém světě. Ovšem ve chvíli, kdy je ohrožena Evropa, tak Evropa sama selhává a koná pro někoho na druhém straně světa. Děkuji. Děkuji, pane kolego. A pan Fanol Volders, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. V prvé řadě bych chtěl samozřejmě vyjádřit soustrast těm, eh, kteří ztratili rodinného příslušníka, také chci poděkovat těm, kteří pečují o náš zdravotnický systém, kteří se snaží o to, aby se náš systém vyrovnal s touto krizí, s touto pandemí. Myslím, že dopady této krize budou horší než dopady finanční krize a je zcela zřejmé, že všechny vlády členských států se musí všechny snažit a vytvořit co nejlepší podmínky pro ekonomické oživení. Bude to složité, je to velmi citlivá situace. V prvé řadě musíme sledovat potřeby zdravotnických systémů, ovšem zároveň musíme zachovat pracovní příležitosti, zachovat růst. Je to tedy okamžik, kdy musíme velice pečlivě prověřit eh, jednotlivé balíčky, jednotlivé návrhy. Musíme totiž se snažit o maximální konkurenceschopnost, musíme se snažit zaměřit se na ty balíčky, které zajistí co nejlepší možnosti oživení. Máme zde balíček euroskupiny, máme zde eh, návrhy Evropské centrální banky, a já bych, vážení kolegové, apelovala na vaši solidaritu, na solidaritu členských států a regionů, protože v tuto chvíli potřebujeme prostředky tam, kde jich je nejvíce potřeba. Musíme je také využívat co nejefektivněji. Děkuji, děkuji. A paní Daly má slovo, prosím. Samozřejmě, že Evropská unie nezavinila eh, ten, tu, tu přítomnost toho viru, ale neole, neoliberalismus, eh, ano, máme zde systémy, které vlastně nechávají všechny pracovníky na holečkách bez dostatečné ochrany. A eh, vlastně Evropské centrum Středisko pro prevenci a kontrolu nemocí je oslabeno, takže nakonec výsledkem bude pozastavení některých pravidel, ale v podstatě většina z nich to tomu nepomůže. Je to opravdu dojemné, je to spíše opak solidarity. solidarity. Máme zde finance, ale je jasné, že obyčejní lidé vlastně stejně nakonec budou muset ty své poplatky zaplatit. Potřebujeme radikální změnu, potřebujeme mutualizaci dluhu, potřebujeme úvěrové linky s nulovým eh, úrokem, potřebujeme další výdaje. Takže prosím, už eh, přestaňme pouze mluvit. Pokud chceme opravdu solidaritu, tak bychom třeba mohli pomoci eh, uchazečům o azyl dostat se z řeckých ostrovů. Také bychom třeba měli hovořit proti sankcím. Nejedná se o to, že by Čína eh, oslabovala náš systém. To my sami se oslabujeme. Děkuji, paní Daly. A nyní pan Kaspary na dvě minuty, prosím. Děkuji za slovo i když eh, budeme jednat teď rychle, tak už celé týdny eh, probíhá určitá solidarita, ale mm, trošku se zamýšlím nad tím, že v některých členských státech máme pocit, že Čína a Rusko pomáhají více než ostatní členské státy nebo Evropská unie. Musíme se zaměřit na to, jak to vlastně bylo s tou solidaritou vůči lékařům, vůči uh, Eh, dalším musíme bojovat eh, s těmi falešnými fake news, s těmi dezinformacemi, které se objevují. A Evropský parlament by také neměl eh, znovu eh, se pouštět do stejných bitev. Někteří lidé chtějí vlastně eh, bezpodmínečný příjem a někdo se zase bojí, že zde bude určitá trojka, která zase bude diktovat podmínky, jako za poslední krize. Máme zde rozpočet evropských orgánů, musíme se dohodnout na společném plánu obnovy pro členské státy. To si myslím, že je společný způsob, jak se dostat z této věci. E, nikdo vlastně nám neřekne, co máme dělat. Musíme se spojit a musíme společně vykročit na společnou cestu. Neměli bychom také tedy dovolovat ostatním zemím, aby na nás utočili. Za druhé, musíme chránit své občany, ale zároveň musíme zaručit co nejrychleji, aby zde byly stále všechny osobní svobody. A to je také v součásti, v součásti našeho usnesení. Já jsem si jist, že eh, by to všechno mělo být přece mm, proveditelné v členských státech. Mohla byste být třeba i přeshraniční obchod a doprava. Ehm, mm, Google a Apple by neměli, ne, neměli bychom si myslet, že blokují projekty, měli bychom spíše podporovat eh, demokraticky eh, zvolené orgány, které budou eh, data dobře zpravovat. Děkuji. A Nyní pan Larutru na minutu a půl. Paní von der Leyen, eh, Pedro Sanchez má pravdu a vy také máte pravdu, když říkáte, že je eh, třeba, abychom měli eh, skutečný Marshallův plán, pokud se nechceme propadnout do krize horší než v roce 29. První Marshallův plán byl 4% HDP. V současnosti žádný členský stát nemůže nalézt eh, dostatečné zdroje, protože pokud bude vše financováno pouze z dluhů, eh, tak to bude nedostatečné. Proto musíme hledat eh, řešení na evropské úrovni. Je třeba vzpomenout si, jak to probíhalo, když Roosevelt vyhlašoval New Deal. On se tehdy rozhodl strojnásobit eh, rozpočet eh, a snažil se přijít eh, s rozpočtem, který bude vyvážený, vytvořil nové federální daně a samozřejmě, že v těch prvních letech to bylo financováno z dluhu, ale byly také vytvořeny ty americké dluhopisy a my to musíme udělat také. A když jsem byl eh, malý, tak zisky byly zdaněny 45%, nyní je to 20%. Eh, musíme finanční eh, zisky zdanit více, musíme zdanit finanční transakce. Jsou zde země, které Eh, chtějí eh, přestrukturovat eh, rozpočet, ale chtějí dávat stejné prostředky do Green Dealu, takže paní předsedkyně komise, nebojte se, potřebujeme Marshallův plán jak pro zaměstnanost, tak pro klima. Děkuji. Pan Froštat má slovo na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Já jsem chtěl pozdravit paní předsedkyně Evropské komise ale ona opustila sál, tak se ptá, že proč. Myslím, asi protože hovořila o těch povinnostech, které vykonávají na, na, naši zdravotničtí pracovníci. A pak se musíme zamyslet nad tím, jak politici, jak my vykonáváme své povinnosti. Tady si nejsem úplně jist. My zde hovoříme o Evropském maršalově plánu a moje otázka zní, na co čeká Evropská komise? Proč nemůže předstoupit s tím plánem? oživení Evropy. Na co čeká? Čeká na Evropskou radu? Nebo pokud ano, tak potom může čekat třeba 8 let, jako je to v případě bankovní unie, protože tam to tak dlouho trvá. Je to jako stolní tenis. V únoru na euroskupině se také nemohli shodnout na dalším plánu, tak to poslali na Evropskou radu, ale ta se rozhodla, že to vlastně přehodí zpátky eh, euroskupině a před dvěma dny se opět na tom neschodli a poslali to zpátky Evropské radě. Takže já bych chtěl říct Evropské komisi, takhle ne. Vy máte právo iniciativy, takže ujměte se své odpovědnosti, zhostěte se toho a předstupte před nás, před celé plenární zasedání s evropským plánem reformy a oživení. Ne, že tam budou nějaké záruky členských států s tím, že už nemáte žádné eh, peníze. Bude to na základě vašich vlastních zdrojů. To je historický okamžik a musíte tohle učinit. Potřebujeme iniciativu typu Delorse. Pamatujte, to byla ohromná krize ekonomická stagnace a on, on spustil jednotný trh a dostal všechny z krize. To samé musíte podniknout vy. V tuto chvíli Evropská komise musí konat a ne čekat na to, co rozhodne Evropská rada, která nerozhodne nakonec stejně. Děkuji. Děkuji, pane Ferhostate. A v tuto chvíli na tři a půl minuty má slovo pan Beck. Děkuji. Eh, děkuji, pane předsedo. Louis, Ludvík 16. tehdy byl na lovu když mu přinesli zprávu o bombardování Bastely. Tehdy řekl celkem pokojně král, to, je nějaké, to jsou nějaké nepokoje. Ne, ne, ne, to je revoluce řekli mu tehdy na jeho klidné vyjádření. A my jsme v situaci, kdy máme čelní představitele v Madridu, kteří celkem klidně v únoru vyjadřovali čísla typu, to bude jen pár lidí, kteří budou nakaženi. Podobně se chovají i další, odklání se od našich odpovědností, mají takovou představu o tom, že jsme Evropou, která tomu unikne, která, kterou to nezasáhne, ale Evropa nám ukazuje, že Evropu to zasáhlo a je tedy citlivá, je zranitelná. Na hlavu zde umírá mnohem více lidí než kdekoliv na světě. Když to porovnáme s Japonskem a dalšími zeměmi, které jsou těsně vedle Číny, těsně vedle místa, kde celá pandemie propukla. To znamená, že tam umírá lidí méně a ekonomická škoda bude tedy i nižší. Evropa zde má své škody. Viktor Orbán a další konají ve své zemi nezajímá je zbytek světa. Zbytek Evropy, ten selhává zase v tom, že příliš pozdě zavřel hranice, že nebyl schopen reagovat dostatečně rychle, nebyl schopen zajistit vybavení nebo to, co zajistil, zničili. Eh, další problém je testování, testování zaměstnanců, testování pracovníků, eh, nemocnicí, ministři se snaží a všichni říkají, potřebujeme více Evropy. Proč? Protože Ludvík 16. tehdy ignoroval, co se dělo a situace byla, jaká byla. My se musíme snažit harmonizovat a hledat společného jmenovatele. Musíme hovořit o nezaměstnanosti, o zárukách vkladů, o dalších otázkách, které se týkají nás všech. A proč? Protože každý, každého se tato situace dotkne. Ale co dluhy? Evropská centrální banka by měla konat. Měla by tedy udělat co? Měla by tisknout více peněz? To ne Harmonizace neznamená znárodnění. Hemingway kde se říkal, že buď člověk zbankrotuje velice pomalu, anebo najednou, velice náhle. A jak vše překonat? Ne tím, že se dostaneme do dalších problémů, ale spíše tím, že se budeme snažit postupovat jednotně, nikoli každý na svém vlastním písečku. Děkuji, děkuji, prosím, pane Eppinga, děkuji, pane předsedo, děkuji, vážení kolegové. Hovořili jsme zde i o Eh, euro Tato situace vyvstává a já nikoho neobvinuji, ani Italy, ani Španěly, ani Holanděny, já je mám všechny rád, ale koho obvinuje, to je eurozóna. Problém eurozóny je totiž samotné euro, pane Ferhostate. Jednotná měna totiž nepřináší jednotu, to je jenom iluze. Tolik zemí dohromady a jedna je měna, to jsme nikdy v historii nezaznamenali. Je to příliš složité, náročné a vystávají různé argumenty v rámci členských států, mezi členskými státy. Je zde určité emotivní rozpolcení. Ano, pane Ferostate, vy jste vystoupil velice emotivně a snažil jste se vyjádřit svoji kritiku, ale potom bychom se mohli ubírat tím směrem, o kterém hovořil pan Beck. Rozdíl mezi severem a jihem je ohromný a nelze jej vyrovnat. Euroskupina je z mnoha důvodů něco jako věznice. Portugalský premiér říkal, že Nizozemsko se nepodílí na celkovém rozhodování a já bych poděkoval ministrům a premiérům za jejich náměty a návrhy, ale to jsou další a další dluhy. To je něco jako Eh, věž, kterou neustále budujeme a nakonec nám spadne. Děkuji, pane Eppingu. Pan Valos, prosím. COVID-19 nám ukázal, jaké zde existují nerovnosti. Co s tím? Paní předsedkyně říkala, že musíme změnit jednání a konání. A co ti pracovníci ve supermarketech, řidiči a další, budeme kompenzovat za ty roky, kdy byli nedostatečně odměňováni. My se nemůžeme některak vrátit k běžnému způsobu života. Byl to totiž neoliberalismus a nebyl některak dobrý a byl to středobod našeho konání, takže v tuto chvíli nemůžeme umožnit, aby ten koronavirus zasáhl naše státy. Proto ta solidarita. Anglická banka vydává vlastní dluhopisy ale to bude vždycky sloužit jenom těm bohatším zemím. A toto chování se musí změnit. Musíme se rozloučit s neoliberalismem. Máme zde usnesení, které apeluje na to, abychom zastavili čínskou propagandu. To je propaganda sama o sobě, když tohle říkáte. Jste dostatečně zralí, abyste tohle pochopili. Děkuji. Děkuji, pane kolego Volese. A nyní zde dávám slovo panu Delimu. Děkuji. Děkuji za slovo, vážené kolegyně a kolegové. V historii Evropské unie jsme takovou krizi nezažili. Je to opravdu bezprecedentní krize a tento virus nikoho nešetří. Jsme přinuceni změnit své zvyky, museli jsme zpomalit celý svůj životní rytmus a musíme se držet jeden od druhého daleko i od těch lidí, které máme rádi a kteří nás v této chvíli možná e, velice silně potřebují. Potřebujeme evropský přístup, jak se vypořádat s krizí způsobenou nemocí COVID-19. Ale vypadá to, že i když je to tragická záležitost, tak e, stále jsou zde tací, kteří útočí na národní vlády, někteří říkají, že se chovají autokraticky tím, že třeba omezují moc eh, svých parlamentů a právě přitom eh, maďarský parlament eh, funguje z plných sil, ze všech svých sil, zatímco Evropský parlament tedy takto nefunguje. Vidíme, že asi 98% poslanců se neúčastní zasedání. Maďarský Parlament se zachoval tak, jak mu říká ústava, to znamená, chová se tak, aby chránil lidi a aby také snížil tlak na maďarskou ekonomiku. Maďarsko obdrželo právní mandát, zmocňovací mandát Eh, také ústavní soud to všechno jaksi eh, sledoval a takové věci tedy by se teď zde vůbec neměly projednávat. Měli bychom hovořit o krizi, o té zdravotní krizi. Měli bychom se zamyslet nad tím, jak pomoci těm nejzranitelnějším a zemím, které to nejvíce potřebují a to co nejrychleji, jak je to možné. Děkuji. Děkuji, pane Deli. A nyní paní Evelyn Regner za SAD. Děkuji za slovo. Já bych nejprve chtěla z celého srdce poděkovat všem, kteří stejně jako sestra paní Esther de Lange pracují ve zdravotnictví a každý den chodí do práce, aby zaručili, eh, vlastně, aby chránili naše holé životy. A asi 70% všech klíčových pracovníků jsou ženy. To znamená, musíme si uvědomit, že tato pracovní místa jsou klíčová a přitom jsou jaksi systematicky opomíjena. A teď najednou také je zde třeba problém s větší vlnou domácího násilí. Potřebujeme okamžitě přijmout opatření, která zachrání děti a ženy od eh, domácího násilí. Také jsou zde třeba samoživitele a samoživitelky, které musí pracovat z domova a přitom vyučovat své děti doma. Musíme ještě učinit více, abychom tyto osoby ochránili a abychom také zaručili, že budou schopni reagovat na tuto situaci a na ty výzvy, na ty problémy. Rovněž je zapotřebí přistoupit k důležitým opatřením. Toto je krizové období, také slyšíme, že jsme dosáhli určité rovnosti mužů a žen a teď je se nebezpečí, že, to, že se to zase navrátí zpět, že to všechno sklousne zpět. Musíme velice bedlivě to pozorovat. V minulosti jsme ch- eh, museli zachránit banky, ale teď musíme zachránit naši společnost. Eh, takže proto je důležité, aby zde byly ty koronabondy a potřebujeme odvážné myšlenky. Děkuji. Nyní paní Majte Pagazarutu na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Zazněly zde omluvy, hovořilo se o hrdinech a obětech, to je samozřejmě nezbytné, ale tento parlament všech Evropanů musí poskytnout eh, také řadu odpovědí. To je naprosto nezbytné, protože jinak eh, bychom eh, neměli nikdo budoucnost. Především se musíme zaměřit na ty malé a zranitelné. Evropská unie vyvstala po válečném ničení a naši otcové a naši Eh, dědové byli schopni se obětovat a vybudovat eh, tyto instituce. A my zde zatím eh, slyšíme řadu populistických hlasů, nacionalismus, lži my eh, se tomu musíme postavit. Musíme využít veškerých mechanismů na podporu eh, systému zdravotnictví, na podporu zaměstnanosti, podporu rodin. Nesmíme vynechat žádné úsilí na to, abychom ochránili naše občany, chránili především eh, životy a zaměřili se především na budoucnost těch nejmladších. Paní předsedkyně Evropské komise zde zmínila řadu opatření, je zde dohoda euro eurozóny, ale to vše nebude stačit, abychom zacelili rány této krize. Je důležité, abychom měli masivní plán hospodářské obnovy. Důležité eh, jsou ty evropské dluhopisy. Je důležité uvědomit si, že zde tvoříme historii a nemůžeme zklamat. Důležité je, abychom společně investovali do naší budoucnosti, protože tyto instituce vybudovali naši předkové, naši otcové a dědové. A e, my dnes e, zde diskutujeme, ale mnozí lidé dále umírají a my musíme na evropské úrovni e, zaručit pomocí příslušných opatření takovou budoucnost, abychom už v budoucnosti nepotřebovali hovořit o obětech a hrdinech. Tundua. Es folgt für eine Minute Herr Kollege Gojk. Děkuji. A na minutu a půl, prosím, pana Gojkina, prosím, máte slovo. Děkuji. Úplně na začátek bych rád vyjádřil své poděkování všem, kteří pomáhají v jednotlivých zemích, ale v tuto chvíli musíme hlasovat a já bohužel budu hlasovat proti a to z jednoduchého důvodu. Je to podobné jako v případě mm, další záležitosti. Zde se nemůžeme zabývat eh, polskou otázkou boje proti eh, interrupcím a podobně. V tuto chvíli je čas pouze na koronavirus. Jen tomu se musíme věnovat. A zároveň se nesmíme zamýšlet nad minulostí. Musíme naopak se snažit eh, vytipovat ty, kteří potřebují nejvíce naše finanční podpory. Musíme se snažit eh, zavést nové záruky, nové přídavky, nové dávky, nové rodinné dávky, aby peníze šly přesně tam, kde jsou nejvíce potřeba. Já říkám, minuta a půl nám nestačí, proto v tuto chvíli již musím své vystoupení ukončit. Děkuji. Děkuji vám, pane kolego. Vaše skupina mimochodem rozhodla o tom, že limit bude minuta a půl. To jste byli vy. Paní Pereira má slovo, prosím. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, v tuto chvíli píšeme historii. Tohle se budou naše vnoučata a pravnoučata pročítat ve školách. Uvidí, jak byla naše společnost zranitelná, jak byla ohrožena nacionalismem a co je tím, co se z toho má člověk odnést. Je to jednota nebo rozdělení? Je to vláda byrokratické nadvlády? Bude to klub těch severských států, nebo naopak těch jižních států, anebo slovanských států. Ne, tak bychom to vnímat neměli. Je to celosvětová výzva, celosvětový problém. Virus zasahuje všechny, bez ohledu na hranice. Nesmíme se tedy nechat strhnout těmi zajetými kolejemi. Je zde určitá hrozba, která přišla z Číny, v tuto chvíli má své ekonomické souvislosti a já se táži, proč nejsme schopni se spojit ve světě takové nejistoty. Měli bychom alespoň jednu jistotu. Je to totiž to nejlepší, co jsme schopni nabídnout. Co pak ně, nějaké rozkoly někoho ohromí? Jak řekla Francie, jsme všichni na jedné lodi. Nemůžeme se všichni, každý starat o svůj vlastní píseček. To nás naopak více ohrozí. My jako jednotlivci jsme stále více zranitelní. Samostatně jsme jako větev ve větru. Když budeme ale jeden pevný strom, budeme mnohem efektivnější. Potřebujeme pomáhat těm, kteří to potřebují, nezaměstnaným, starým lidem, mladým těm, kteří se snaží zachovat při životě své podniky. Snažíme se jim pomoci, snažíme se o vyjadřování naděje, o šíření naděje. Děkuji. Děkuji. Nyní eh, pan kolega Silva Pereira. Bohužel zatím hovoří pan Silva Pereira bez mikrofonu. Děkuji, pane předsedo. Vidíme, že evropské hospodářství je zasaženo velkou úzkostí. Je to, jako by se na nás ze všech stran valila tsunami. A vidíme, že toto je pouze špička ledovce. Je to jakýsi e, předvoj toho, co se na nás valí, pokud jde o rodiny, podniky, zaměstnance. Pokud nebudeme nyní odhodlaně a rozhodně jednat, tak eh, na nás ta tsunami dopadne plnou silou. Proto je třeba, abychom přijali společné usnesení. Zde je jasné poselství jak pro radu, tak pro komisi, tak také pro minoritní vlády, které blokovaly větší projevy solidarity. Eh, potřebujeme plán obnovy pro hospodářství, který musí být náležitě financován. Proto potřebujeme takový víceletý finanční rámec, eh, ve kterém se nebudou projevovat škrty. Je také třeba zprovoznit eh, ty eurobondy, které vydá Evropská centrální banka a které eh, budou moci financovat naše nástroje a opatření tak abychom nevešli plnou silou do další krize. Musíme naslouchat tomu, co říkají lidé. Lidé velice jasně říkají, že už nebudou sou, dále souhlasit s tím, aby nacionalismus bránil uh, pokroku v Evropě. Já chci pro tyto občany pracovat. Pereira, es folgt für zwei Minuten Herr Kollege Knotik. Uh, thank you, Chair, for the floor and Mr. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane Ševčoviče, za to, že jste v sále. Za prvé bych chtěl vyjádřit eh, svoji hlubokou úctu vůči všem, kteří se nadále snaží bojovat s touto náročnou situací. V prvé části svého příspěvku bych rád podpořil druhý návrh Evropské komise. Byl vypracován dostatečně rychle a odpovídá doporučení výboru REGI. Eh, přináší opatření, která řeší opravdové potřeby našich občanů. Takže děkuji vám vám za tuto vynikající spolupráci. V druhé části bych rád eh, řekl, že bych vás chtěl upozornit na dvě otázky týkající se covidu. Část průmyslu a energetiky se ocitla eh, v zásadní krizi. Musí zároveň řešit otázku snížení uhlíkové stopy, ale zároveň musí řešit eh, následky covidu, což je smrtelná kombinace. Jsou totiž oblasti, které spoléhají na cestovní ruch a zároveň na uhelné elektrárny. Pro ně je ta situace celkem nepřijatelná. Musíme být schopni klimatickou transformaci zvládnout a proto bych rád, abyste předložili krátkodobé pozastavení obchodování s povolenkami na určitou část roku, protože bychom tím zachránili pracovní příležitosti a zároveň i tyto podniky. Podniky by byly schopny se stabilizovat v době této transformace, dostaly by situace pod kontrolu a my bychom si vysloužili respekt. Dovolte mi také upozornit na evropské lázně, které kombinují cestovní ruch a zdravotnictví. Je to otázka zlepšování veřejného zdraví, ale bude jich potřeba zvláště po krizi covidu. Lázně jsou v tuto chvíli ovšem jako sektor ve značných potížích a já bych rád upozornil právě na tu jejich složitou situaci. Děkuji vám. Děkuji, pane Knotku. A v tuto chvíli na minutu pan Fidanca, prosím. Děkuji, pane předsedo. Z této krize nevyjdeme, když budeme ronit krokodýlí slzy a předkládat seznamy opatření do fáze číslo dva. Důležité je reagovat okamžitě. To, co nám chybělo v té první části, kdy jsme si mysleli, že COVID-19 je pouze italským problémem. Teď zde máme eh, řadu flexibilních nástrojů a Evropská centrální banka, která eh, předtím sabotovala úsilí italské centrální banky, teď eh, dělá, co má, lépe nyní než nikdy. Takže my říkáme ano EIB, ale ne Evropskému stabilizačnímu mechanismu, kterému nevěříme. Green Deal ne, nechceme nové zákazy a omezení pro naše podniky. Chceme e, pouze e, čestné investice a správné investice a Myslíme si také, že je velice důležité e, zastavit vládu různých nevládních organizací ve středozemním moři. Děkuji. Dále kolega Peters. Děkuji. Pane předsedo, vážení kolegové. Evropa dnes čelí největší krizi od druhé světové války. Každý den umírají v našich nemocnicích a e, pečovatelských centrech či doma tisíce lidí. A lidé nechápou, že Některé členské státy již nedokáží projevit solidaritu a že Evropská unie nepracuje efektivně. Tento parlament dnes a zítra bude schopen Evropanům velice jasně ukázat, že společně můžeme se s touto krizí úspěšně utkat. Proto jsem rád, že máme společnou rezoluci, společné usnesení, které pod, a doufám, že bude podpořeno co největší eh, většinou poslanců. My plně stojíme za tímto usnesením. Nyní více než kdy jindy musíme postupovat společně, přikročit k nezbytným krokům v našich zdravotnických systémech. Musíme pomoci našim eh, zaměstnancům, zaměstnavatelům, malým a středním podnikům, Eh, musíme jim v tomto obtížném období pomoci, musíme postupovat rozhodně, je třeba vydat evropské dluhopisy a jasně říci, že za tuto krizi nikdo nemůže. A musíme také dále pracovat na Green Dealu, na zelené dohodě. Potřebujeme ale také nové průmyslové politiky, oběhového hospodářství a ekologicky udržitelné zemědělství. Vážení kolegové, doufám, že po této diskusi a po předložení pozměňovacích návrhů budeme schopni usnesení schválit, ale jako komise, parlament a rada budeme schopni eh, to vše, tedy bude důležité to vše uplatnit v realitě. Děkuji, pane Petersi. Dále minut a půl paní Spurek. Je třeba, abychom neustále opakovali, že lidská práva jsou základem Evropské unie. Je to základ, který nelze zničit. Nelze o něm pochybovat, a to především v době pandemie a začátku hospodářské krize. Lidé jsou nemocní, eh, umírají, ztrácejí práci, zdravotníci velice statečně bojují s touto pandemií, často nemají dostatek prostředků a členské státy toho zatím využívají proto, aby pošlapávali eh, eh, práva občanů. Eh, Orbán omezuje práva LGBT eh, komunity. Eh, prezident Kačínský omezuje, eh, předseda Kačínský omezuje v Polsku práva žen. Připomínám, že v Polsku je velice obtížný přístup k moderní antikoncepci či k potratům. Nemáme ve školách sexuální výchovu a v Polsku se práva žen a LGBT omezují tomu musíme zabránit, protože rovnost eh, lidí a rovnost eh, práv eh, to je velice důležité obecně pro práva všech. Nyní eh, budou ještě více postiženy například tím, eh, že nemohou mít potrat eh, ženy chudé, ženy na venkově. A já musím znovu zdůraznit, že práva musí být pro všechna stejná bez ohledu na to, zda někdo bydlí v Budapešti, ve Stockholmu nebo v Barceloně. Děkuji mnohokrát paní poslankyně Špurek, nyní pan poslanec Pišlaru. Děkuji. Pane předsedo, hovoří se teď hodně o solidaritě. Ale princip solidarity tam je třeba ukázat, že to není pouze nějaké řečnické cvičení. Je to skutečně o duchu Velikonoc, o tom, že musíme pečovat jeden od druhého. Máme solidaritu v našich eh, malých společenstvích u nás doma. U nás doma. Potřebujeme ale také solidaritu mezi jednotlivými členskými státy, potřebujeme eh, solidaritu mezi všemi zeměmi Evropské unie. A osvědčení té solidarity. To je eh, součástí těch eh, hodnot, které Evropskou unii definují. Krize zasahuje všechny z nás. Ale ne všichni mají stejné šance a stejné nástroje, jak zareagovat na socioekonomické výzvy, které krize přináší. Říkám to proto, protože 22% občanů Evropské unie je ohrožena chudobou a sociálním vyloučením. Včetně 20 5%, což je jeden, jedno ze čtyř evropských dětí. A tato současná krize může respektive dopadá na lidi v celé Evropě, ale především dopadá na ty, kdo jsou často neviditelní. Protože třeba když žijete v nějaké chudé čtvrti v malém bytě, tak, čas, tak nemůžete eh, praktikovat social distancing. Také jsou ohroženy základní služby pro ty nejchudší lidi. Evropa apeluje na solidaritu na využití stávajících nástrojů, které na evropské úrovni máme k dispozici. My budeme hlasovat eh, pro eh, to, ten návrh Evropské komise, který se e, týká Fondu pro e, nejchudší obyvatelstvo, e, je tam například ta míra, 100% míra spolufinancování. Velice důležité je omezit byrokracii, protože je zásadní, aby ta opatření přišla rychle. Dlužíme to evropským občanům. Děkuji. Claro, es folgt für eine Minute Herr Kollege Roos. Děkuji za slovo. Tato krize způsobená koronavirem vede k, také k tomu, že se bortí evropská ekonomika. Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí je agentura Evropské unie a jejím cílem je posílit sílu Evropy proti infekcím. 26. ledna vydalo středisko ECDC toto varování. Potenciální dopad COVID-19 je velký a je možné také masivní šíření a i dopad na členské státy, pokud nebudou zavedena preventivní opatření a také, že tam je velké riziko. Čili Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí také každý den kontaktovalo Evropskou komisi, nicméně v té prevenci to vůbec nezafungovalo nedošlo eh, k uzavření hranic, ne, ne, netrasovali se různí cestující. Původně tam vlastně nebyla žádná opatření a teď vidíme ty strašlivé dopady. Já bych tedy chtěl požádat komisařku Stelu Kyriakides, aby uh, vysvětlila, jak je to z její odpovědností a jestli by neměla uh, rezignovat. Děkuji. Děkuji a nyní na dvě minuty pan Hansen Christof. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. COVID-19 je lidský, lidská, sociální a hospodářská katastrofa naprosto bezprecedentní pro řadu z nás. Vedle utrpení, které působí eh, v celém eh, světě, je zde i hospodářský dopad, eh, hovoří se o poklesu mezi 13 až 32 procenty. Agentury OSN varují před nedostatkem potravin. Vlády přijímají restriktivní opatření, která ohrožují obchod a hodnotové mezinárodní řetězce. Některá ta opatření byla samozřejmě krátkodobě nezbytná, tak abychom zajistili, že léky a zdravotní vybavení se dostane co nejdříve k těm, kteří ho potřebují eh, ale dlouhodobě by bylo zcela absurdní přijímat protekcionistická opatření v boji proti tomuto viru či jakékoliv další epidemii je velice eh, důležité uvědomit si, že součástí eh, toho eh, rychlého vystoupení z té krize je právě obchod protože obchod je jedním eh, z největších eh, motorů lidských společností v okamžicích, kdy toho nejvíce potřebují. Je eh, třeba diversifikovat samozřejmě dodavatelské řetězce a výrobu, to je naprosto zásadní a důležité je ale zaměřit se také na multilateralitu. Měli bychom se zaměřit například v rámci eh, OSN, abychom odstranili eh, tarify na dovoz eh, zdravotnického materiálu, protože pouze tak se nám podaří krizi porazit. Minuten, Frau Kollegin Arena. Merci, monsieur le président. Kolegyně Arena, děkuji pane předsedo. Tato pandemie je katastrofou pro přímé oběti viru ale je katastrofou a bude katastrofou i pro evropské občany, především pro ty nejzranitelnější. Paní van der Leyen řekla, že již eh, Evropa odvedla značné úsilí díky její iniciativě, ale také díky naší podpoře. Ale rovněž zmínila, že bude ještě třeba toho vykonat více a já si myslím, že bude třeba to dělat také jinak. Mít ambicioznější rozpočet, mít mutualizaci dluhů, což bude naprosto nezbytné, abychom dokázali zabránit sociálním a hospodářským šokům ale hodně se zde dnes skloňovala také solidarita. Já bych solidaritu položila do kontrastu s úspornými opatřeními, se škrty. Vidíme, že Eh, důležité je zaměřit se na naše eh, zdravotní systémy, na systémy sociálního zabezpečení a to vše bylo v posledních letech těmi škrty ohroženo. Proto je třeba to nyní změnit. Evropská solidarita se bude moci projevit také spravedlivějším evropským zdaněním. Musíme zamezit eh, daňové eh, konkurenci, která vyprazdňuje pokladny členských států. Musíme se také zaměřit eh, na pomoc mimo Evropu, protože ta katastrofa je eh, dramatická pro Evropu, ale mnohem dramatičtější může být v Africe. Důležité je podpořit zrušení nebo částečné zrušení dluhu. Také se musíme zaměřit na to, abychom eh, zabránili eh, daňovým únikům. Děkuji, paní kolegyně, a prosím, paní Mecolo. Děkuji vám. Tento virus nezná žádné hranice, ale zná pojem hrdinu. Hrdinové to jsou lékaři, ošetřovatelé, eh, řidiči ambulancí, všichni, kteří se starají o zásobování a Prezident Steinmeier řekl, tohle není válka, to je test naší lidskosti. Tato pandemie by neměla poukázat na slabiny Evropy, naopak by měla ukázat její silné stránky. A členské státy byly pomalejší, než měly být, ale tvář Evropy se objevila. Objevila se v bavorských nemocnicích, které přijímaly zahraniční um, pacienty. To samé se dělo, dělo v Litvě, potom výroba roušek, masek, zajišťování, vybavení. Tohle všechno se musí promítnout i do celkového úsilí na, na vytváření vakcíny. Tím zachráníme i řadu uh, příležitostí. Eh, musíme řešit i tyto otázky, flexibilitu, pokračující práci, schopnost se přizpůsobit a další věc je vznikající humanitární krize ve středomořské oblasti. Vidíme lodi z Libie, které nemohou nikde přistát, nemohou se dostat kam chtějí. Zde je zapotřebí evropské solidarity. Musíme zachraňovat životy a nemůžeme nechávat Itálii, Maltu a Řecko, které jsou v přední linii, v tomto osamoceny. Jsme totiž v tom všichni společně a jediný způsob, jak celou krizi překonat, je stát při sobě. Děkuji vám. Děkuji, paní kolegyně. A v tuto chvíli prosím pana Ronaje. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji. Před rokem jsem říkal, že musíme vytvořit Evropské spojené státy, protože Evropa a celý svět řeší celosvětové ohromné problémy. A v tuto chvíli jsme schopni naše problémy řešit jedině jednotným způsobem. A nakonec jsme potřebovali takovou tu tragédii, kterou absolvujeme v tuto chvíli, abychom si uvědomili, že krize se nenechá zastavit hranicemi. Musíme řešit tuto krizi společně a sledujeme oblasti, v níž musíme spolupráci ještě dále posílit, tak abychom napomohli co nejvíce to bude možné evropským občanům. Celá zřejmě vidíme, že členské státy jsou schopny vyjadřovat solidaritu, že Evropská unie je schopná mobilizovat svoje zdroje tak, aby zmírnila dopady krize na ekonomiku a jednotlivé sektory. Bohužel však také zaznamenáváme případy, kdy členské státy zneužívají svých možností a vždycky se odvolávají na nouzový stav. Víte, co udělal Viktor Orbán v Maďarsku? V tuto chvíli má možnost rozhodnout jakýmkoliv způsobem, ať už je to jakékoliv rozhodnutí, nemusí to být vůbec rozhodnutí související s krizi neguje zcela mezinárodní řešení, mezinárodní možnosti v boji proti koronaviru a tím pádem zůstává řada lidí, kteří přišli o práci úplně bez pomoci. Je třeba chránit evropské občany i proti takovýmto jevům. Děkuji. Děkuji vám, pane kolego. A tuto chvíli prosím paní Weiss. Děkuji vám, pane předsedo. Když agresivní virus postihne naše plíce a srdce není dostatečně silné, tak lidská bytost umírá. To znamená, že dítě přichází o své rodiče, někdo jiný přichází o svého milovaného partnera a tak dále. To nás COVID naučil, ale my se můžeme poučit mnohem šířeji než jen takto. Hovoříme zde o tom, že evropské společnosti jsou středobodem naší ekonomiky, že je zde potenciál naší ekonomiky. Tyhle podniky jsou ale jakými si plícemi naší ekonomiky a ty budou tím, co podmíně naší další budoucnost. Musíme díky nim zajistit, aby naše evropské rodiny měly v budoucnu co jíst. A je třeba zajistit na, na další spolupráci a komunikaci mezi těmito jednotlivými subjekty. Vědečtí pracovníci musí pracovat na tom, abychom měli k dispozici ochranné pomůcky, ochranné prostředky. Jsou zde další, kteří se věnují otázce ekologie a uhlíkové neutrality do roku 2050. Pak je zde ještě otázka jednotného trhu. Jednotný trh jsme vytvořili proto, abychom již nikdy spolu nemuseli bojovat. Vnitřní trh je tím základem. To je to srdce, které by mělo být v rámci této krize a to bez ohledu na jakákoliv hranice. A proto musíme zajistit, aby tyto iniciativy byly efektivní, abychom se opravdu poučili a je mojí velkou nadějí, že prostřednictvím krize začneme ještě více střežit naše srdce, to znamená interní trh, vnitřní trh. Děkuji vám, paní Weiss, a v tuto chvíli prosím paní Pičena. Pro... Děkuji, pane předsedo. Nic. Nic nebude jako dřív. To si všichni uvědomujeme. Nic nebude jako dřív. A to platí pro všechny všude na světě. A teď a tady přišel čas zeptat se, zda i pro Evropu, pro tento velký sen, který se zrodil z trosek druhé světové války, se něco změní. Dnes zde, vážení kolegové, hovoříme o solidaritě. Bude tedy solidarita ve znaku nové Evropské unie? Já doufám, že toto bude ta hlavní novinka doby po krizi. Ale mějme na paměti, že to nesmí být solidarita těch eh, silných s těmi slabými, protože v budoucnosti nikdy nebude tak silný, aby mohl vše řešit sám. Musíme hovořit o solidaritě, která se bude týkat nás všech, všech institucí, všech členských států. Pouze takto dokážeme porazit tu krizi, která ohrožuje veškeré naše hospodářství, naše svobody, naše sociální práva. O tomto zde dnes hovoříme. A proto je nezbytná odvaha. Je nezbytné přijmout veškerá opatření, včetně nových, neslíchaných opatření. A k tomu je třeba odvahy. Ta situace skutečně nesnese odkladu. Myslím si, že pokud eh, tuto odvahu budeme mít, tak už skutečně nic nebude jako dřív. Děkuji. Děkuji vám. A prosím, pana Šváb. Velice děkuji, pane předsedo, vážený pane komisaři, kolegové, kolegyně, už jste zaznělo mnoho věcí, takže já bych teď jenom chtěl naváhat na to, navázat na to, co teď bylo e, řečeno. Nic už nebude takové, jaké to bylo, to je pravda, pane předsedo, po této koronakrizi, ale myslím si, že musíme se změnit i zde, musíme se zaměřovat na řešení a ne pouze hovořit o starých problémech. Myslím si také, že je správné že bychom se měli podívat na tu strategii, jak se nakonec dostat postupně z té krize. Také se musíme podívat, jak bude vypadat ta mm, strategie pro ústup od těch koronavirových opatření. Dávám dva příklady. Paní předsedkyně Evropské komise von der Leyenová řekla, že je důležité, abychom i na, pokračovali s vnitřním trhem ale jak je to možné, protože členské, pardon, protože eh, v minulosti bylo zase řečeno, že členské státy mají mít co nejvíce flexibility a co se týče ekonomiky, tak tam vlastně jsou členské státy eh, soběstačné, respektive tam rozhodují sami. Máme zde třeba tu otázku cestovního ruchu. Jde to tak, že každý členský stát si najde svoje vlastní řešení, takže e, by se nemělo dávat nějaké uniformní řešení pro všechny, třeba jak se vypořádat e, s lidmi, kteří měli dovolenou, kterou si zamluvili dovolenou. Pak zde máme také i to nařízení o zdravotnických prostředcích, o tom jsme hovořili. Musíme Eh, znovu otevřít některé otázky a musíme zaručit, že to všechno bude efektivní, jak se budeme pracovat. Děkujeme. A teď minuta a půl. Paní Jančeva, děkuji. Pane předsedo, Vítáme úsilí Evropské komise, aby zde bylo koordinované, koordinovaná reakce na tuto pandemiku. Nicméně ta krize žádá, abychom pracovali ještě více a usilovněji. Potřebujeme dobré vedení na evropské úrovni. Musíme mít, eh, Evropská komise musí přinašet návrhy, které dokáží obnovit naši společnost i ekonomiku. Eh, chci hovořit o Schengenu, o právním státu a také o svobodě eh, projevu. Co se týče um, hranic. Chci říct, že hranice jsou teď chráněny více než občané a jejich práva. Jak to bude s uvolňováním hranic? Uh, koordinovaná strategie nemůže vyřešit úplně všechny problémy. Dále, právní stát a vláda práva. Tato krize přece nemůže oslabovat základní práva. Nemůžeme si vybrat uh, mezi zdravotní péči a mezi základními právy. Chce se obrátit nejenom na Evropskou komisi, ale také i na radu. Eh, rada by měla začít mluvit o otázkách právního státu. Musíme ty problémy pojmenovat a společně je vyřešit. Nesmíme také členským státům dovolit, aby mlče, aby vlastně oslabovali svobodu projevu. V některých zemích jsou někteří lidé eh, pro následování třeba v Bulharsku a nejenom za to, že pronášejí svoje názory. Takže my teď musíme hovo- musíme teď eh, bojovat společně, ne jako pouze členské státy, abychom zachránili Evropu. Děkuji. Děkuji, paní Jončevo. A nyní paní Spiraky. Minuta a půl. Děkuji za slovo. Pane předsedo, vážený pane komisaři Ševčoviči, vážené dámy, pánové, kolegyně, kolegové, jsou zde dvě věci, které mohou být velice důležité, historicky důležité v této krizi. Za prvé, jak Evropa tuto krizi vyřeší. Paní von der Leyenová zmínila takzvaný Marshallův plán, jaký nový Marshallův plán, který by se měl provádět. A co Evropská komise eh, očekává? Jaká další opatření očekávají od členských států? Měly byste být konstruktivní návrhy a ty by měly být propojeny s prostředky, které přinesou větší likviditu našim zemím, s našim společnostem. Eh, musíme posílit přítomnost Evropské unie. Jenom tak můžeme stát bok po boku našim občanům v těchto obtížných časech. A země, jako je má země, třeba je Řecko, ukázali, že se silným vedením, jako máme našeho, našeho premiéra, tak eh, potom můžeme mít dobré výsledky. Potřebujeme podporu ze strany Evropské unie, nestačí nějaké memorandum, nechceme nějakou trojku, která nám násilím vnutí nějaká opatření. Potřebujeme nové modely, které budou po krizi používány. Musíme mít speciální cestovní mapu, musí zde být také zelená dohoda, musí zde být podpora investic, digitální ekonomiky, zelené ekonomiky a také musí dojít k digitálním transformaci. Dnes procházíme krizí. Jsou zde problémy, kterým musíme čelit a musíme se z toho poučit. Děkuji a prosím pana Lopeza. Eh, děkuji, pane předsedo. Prožíváme bezprecedentní zdravotní krizi, která bude mít devastující dopady na hospodářství a na naši společnost. A nyní eh, jsme na konci sil, ale jsme také, stojíme před určitým zrcadlem, do kterého je třeba se podívat. Podařilo se nám po dlouhých diskusích shodnout se v eurozóně. Teď je třeba, aby eh, Rada příští týden projednala celý ten balíček. Je třeba jasně říci, že Evropa dnes hraje o své přežití a to přežití bude záviset na tom, zda budeme schopni přijít se skutečným plánem obnovy pro hospodářství tohoto světa dílu. Musí to být plán obnovy samozřejmě se společným zadlužením, protože přece budujeme společnou budoucnost. Musí to být zelený plán, udržitelný, inkluzivní. Největším nepřítelem eh, jsme jako obvykle my samotní, národní